pana Maragala, Erasmus Plus a další nástroje na podporu mobilitu, mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Slovo má pan zpravodaj na čtyři minuty. Hmm, tato zpráva vznikla na základě iniciativy výboru pro vzdělávání a kulturu a počítá s doplňujícím stanoviskem výboru pro zaměstnanost. Domnívám se, že e, tato zpráva je právě pozitivním výsledkem této spolupráce. Přináší pozitivní řešení pro propojení vzdělávání, výuky, odborného vzdělávání a šance pro pracovní příležitosti tolika mladých lidí v Evropě. Pane komisaři, v této oblasti jsme ještě velice vzdáleni od rovné rychlé cesty, abychom dosáhli cíly, ke kterým jsme se zavázali. K ním se Evropská unie zavázala ve své strategii 2020. Zdá se, že naopak někde se přímo odchylujeme od těchto cílů. A proto se snažíme zlepšit tento program Erasmus+, a e, e, je to nasměrováno především na přípravu pro odpovídající odborné učňovské vzdělávání a jejich přípravu pro pozdější práci. Eh, ve zprávě jsou formulovány zásady pro doplnění úspěchu Erasmus+, Plus, který je neoddiskutovatelný, ale my ho chceme propojit s úspěchy právě v, odbo- v oblasti odborné přípravy, která by měla vést k zaměstnávatelnosti. Uh, a kdyby se nám to podařilo, jistě by se nám podařilo vyhrát řadu bitev. Náš parlament se obrací na Evropskou komisi a také na všechny členské státy s naléhavou výzvou diagnostikujeme ve zprávě problémy, navrhujeme nástroje. Několik bodů k naléhavému řešení rozšířit a zlepšit alternativy pro mobilitu a její možnosti vytvořit opravdový evropský rámec schválení doplňkových eh, opatření pro vzdělávání mládeže i v rámci sociálních fondů nezbytný příspěvek z oblasti hospodářství pro, eh, a také vzdělávání a možnost placení těch, kteří budou připravovat mladé lidi v učňovském školství a musí být vybaveni patřičnými znalostmi. Dále je třeba zjednodušit administrativní postupy. Důležité je také abychom vytvářeli nové modely řízení této iniciativy. Bude třeba uvažovat možná o vytvoření příslušných regionálních agentur za, sníže, za zvýšené spolupráce systému vzdělávání a systému Ehm, zaměstnávání. Je třeba, abychom vyměňovali osvědčené postupy a abychom také zlepšili vzájemné uznávání absolvování těchto učňovských škol mezi jednotlivými státy a možná, že bychom měli vytvořit, tak jak navrhujeme ve zprávě, jakýsi titul evropského učně Ehm, my ve zprávě navrhujeme řadu nástrojů, které mohou propůjčit k realizování, eh, prospět k realizaci tohoto programu. Už končím, paní předsedkyně eh, je třeba, abychom také vytvořili program Enroll. Už musíte končit. Ano, ano. Je třeba vytvořit příslušný program. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A teď se dostáváme k Catch the Eye. Mám tu celou řadu přihlášek. E, vezmu e, dvě osoby z velkých politických skupin a jiné frakce dostanou jeden hlas. A prosím vás o pochopení. A začíná paní a Andrea Bočkor na minutu. Chci a a poděkovat eh, zpravodaji za tuto kvalitní práci. Mobilita, to je opravdu velice důležitá věc eh, v oblasti sociální inkluze mladých lidí a také proto, aby byli konkurenceschopní na pracovním trhu. Patří to ke kvalitnímu vzdělávání a zlepšování možnosti získat zaměstnání. Formální i neformální vzdělávání jsou také velice dlou, důležité z hlediska dlouhodobého vzdělávání, celoživotního vzdělávání. Je důležité čelit různým výzvám, například předčasné ukončování školní docházky a nebo nezaměstnanost. Erasmus Plus je úspěšný program, ale všechny příležitosti, které nabízí, nejsou plně využívány, takže eh, měla by se tyto formy eh, mobility eh, ještě více podněcovat v jejich využití, protože to znamená opravdu lepší zaměstnatelnost, což ukazují průzkumy situace na trhu. Děkuji, nyní má slovo paní Dančila na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vzdělávání je základním právem každého evropského občana a bez ohledu na to, odkud pochází. A neměly by zde být žádné omezení nebo bariéry pro programy nebo iniciativy, které umožňují lidem eh, přístup na pracovní trh. A Erasmus Plus je eh, úspěšným programem mobility a členské státy ve spolupráci s Evropskou komisí musí zajistit eh, rovný přístup k, eh, pro všechny typy lidí přístup k těmto programům Erasmus+. Musíme zde také zohlednit genderovou rovnost a podpořit také například technické programy. Členské státy a komise musí spolupracovat ve svých aktivitách na překonávání eh, jazykových a jiných bariér, zlepšit mobilitu eh, žáků i učitelů, aby byl lepší transfer znalostí. Děkuji. A nyní má slovo pan Marias na jednu minutu. Pan Marias. Děkuji, κυρία předsedající. Ήδη από τον 2000... Děkuji, paní předsedkyně. Program Erasmus Plus eh, funguje s rozpočtem, který by mu měl umožnit do roku 2020 eh, dát čtyřem milionům mladých lidí možnost eh, vycestovat do jiných zemí, zlepšit si kariérní výhledy a také rozvinout vztahy s ostatními Ovšem je nutné, aby tento program byl sladěn s problémy, které existují v některých členských státech. V Řecku jsou naši mladí postiženi velmi vysokou nezaměstnaností kvůli politikám úsporných opatření které vyžadují následná memoranda. Potřebujeme tedy více peněz pro země, které jsou postiženy obzvlášť vysokou nezaměstnaností. Děkuji, paní Jiménez. Vážená paní předsedkyně, Vážení kolegové, ve výboru pro kulturu a vzdělávání jsme přivítali zprávu pana Maragalia a proto nás překvapuje, že on sám předkládá pozměňovací návrh, kterým chce znovu přinést něco, co už bylo odmítnuto na výboru aby se ty dokumenty překládaly do oficiálních jazyků. Ovšem překlad to není žádný problém pro občany mně připadá opravdu kontroverzní, kdyby se měly evropské prostředky vložit do zcela zbytečného procesu překládání. Navíc je to zbytečné, protože Erasmus Plus vznikl proto, aby se mladí naučili cizím jazykům, ne aby se uzavřeli ve svých eh, jazycích, ať už jsou oficiální nebo polooficiální paní předsedající de paní předsedkyně, kolegové. Zpráva obsahuje některé pozitivní aspekty, které ovšem narážejí na stydlivost, se kterou se odsuzuje selhání nástrojů na boj proti nezaměstnanosti mladých. Nezaměstnanost mladých především na jihu Evropy je pořád ještě velmi vysoká. A také se zde příliš nehovoří o tom, jaké jsou zde opatření v oblasti sociálně-ekonomických propadů, předčasného opuštění školy a tak dále. Je třeba uvědomit si, že vzdělávání je základním právem a musí být poskytováno na rovné úrovni všem, včetně postižených. Je třeba odstranit všechny sociální a ekonomické překážky, které omezují rovnost eh, příležitostí při odborném vzdělávání a přípravě. Úsporná opatření nám neumožní dosáhnout těchto výsledků. A úsporná opatření vládnou, postihují především Jižní Evropu a jsou v rozporu s cíly, za nimiž byly přijaty. Evropa může a musí udělat více pro vzdělávání mladých. Pan Maragal má modrou kartu na vás. Přijímáte ji? Není to modrá karta. Já jsem chtěl odvětit na příspěvek paní kolegyně Jiménez, no ale to už je trošku pozdě, mi to líto. Um... Dobře. Budeme tedy pokračovat v našem procesu KDI a nyní hovoří paní Dominik Bild. Na minutu, prosím madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tento program je spíše uspokojící a mý kolegové eh, zahrnuli také eh, pozměňovací návrhy, eh, které jsem navrhla i já, týkající se například řemesel, zapojení řemesel. Já mám určité výhrady, nejsem si jistá, že pouze víra nám umodří, eh, umožní vyřešit nezaměstnanost eh, mládeže. Myslím si, že je zapotřebí zapojit více opatření. Eh, propojit také obsahu výuky s trhu Připomínám, že podle poslední zprávy Rady a komise týkající se sledování naplňování strategického rámce 2020 ukázalo, že 20 lidí, kteří jsou mladší než 15 eh, nemají dostatečné znalosti v matematice a ve své mateřštině. Proto je tak významný Erasmus který přinesl užitečné výsledky. Ovšem vzdělávání je na, ve svrchovanosti členských států a proto je třeba provozovat výměnu na mezivládní úrovni. A nyní hovoří paní Michaela Šojdrová na jednu minutu paní předsedající myslím že všichni se shodujeme na tom že program erasmus je základním nástrojem pro prosazování našich společných cílů to znamená snížení nezaměstnanosti snížení chudoby zlepšení šancí pro všechny děti na to aby měly kvalitní vzdělání. proto eh, tato zpráva která je vlastně na začátku čerpání tohoto funkčního období je konstruktivně kritická to znamená upozorňuje na to že musíme sledovat efektivitu navržených programů a priorit. Eh, pan komisař kterého si velmi vážím eh, jistě ví že klíčem ke kvalitnímu vzdělání je učitel a motivace žáka proto je třeba aby tyto programy zaměřené na odborné vzdělání sledovaly spojení s praxí podnikatelské dovednosti jazykové dovednosti a aby byla zjednodušena administrativa. děkuji mu za to že se o to zasadí. Ähm, děkuji vám. Poté, co došlo k určitému zmatku na mém seznamu, tak za SAD, EKR a ALDE ještě dám slovo vždy jednomu řečníkovi. Z ostatních frakcí už se nikdo nehlásí. Takže paní Julie Walt na jednu minutu, prosím. Hm, děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem velice potěšená eh, touto zprávou, protože má činnost v politice se výrazně zabývala mladými lidmi a právě podporou takovýchto typů výměn, práce s mladými lidmi, kteří neměli takové šance Eh, získat formální vysokoškolské vzdělávání, využívali Erasmus+. A já bych vám pověděla takový krátký příběh, který je důležitý. V létě 2014 jsem se setkala s mladými lidmi ze Spojené království Ruska, Ukrajiny a Rumunska. A oni všichni trávili společně 14 dní, společně čas na jednom místě prostřednictvím programu Erasmus. A to bylo v době, kdy spolu Rusko a Ukrajina válčili. A to byli mladí lidé, kteří byli spolu na stejném místě, neválčili spolu a učili se společně míru. A my potřebujeme více takovýchto programů, které nám mohou ukázat, jak můžeme eh, nastolit lepší soužití. Děkuji. Děkuji a nyní paní Tomašič na jednu minutu. Mm, děkuji vám. Erasmus Plus je důležitý program. Je důležitý, protože eh, dává možnosti občanům, kteří hledají lepší možnosti zaměstnanosti a mohou se učit i v jiných prostředích získávají e, znalosti o tom, jak fungují podniky, učí se cizím jazykům a tím jsou potom konkurenceschopnější na mezinárodním trhu. A nejsou už pak omezeni pouze na ten trh lokální. Tento program by se měl stát přístupnějším. Měli bychom zlepšit kompatibilitu mezi rozličnými systémy, které existují mezi různými eh, systémy školství a vzdělávání a odborné přípravy. Měli bychom umožnit všem občanům přístup k těmto programům, ale neměli bychom ty programy ideologicky zatěžovat. Neměli bychom diskriminovat menšiny. Děkuji. A nyní dostane slovo pan komisař. Děkuji vám, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci. Předsedkyně, já se omlouvám, já jsem ještě měla na seznamu jednoho člověka, kterému jsem slíbila slovo, a to je pán Jakovčič na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád podtrhl, že Erasmus Plus je jeden z vynikajících programů Evropské unie bez ohledu na skutečnost, že jsme slyšeli, že jsou určité eh, problémy v naplňování toho programu v některých jeho oblastech. Pomáhl, eh, pomáhá mladým lidem získávat nové znalosti a dovednosti. A já bych rád podtrhl, že potřebujeme zde opravdu větší kompatibilitu programů. Měli bychom školit učitele, a i toto by mělo být zabudováno do programu. Ale na rozdíl od toho, co zde nedávno zaznělo, tak ta část programu týkající se minorit v Evropě, ta je opravdu velice důležitá pro rozvoj evropské identity. Evropská identita prostě existuje, ať už ji chceme nebo nechceme. Děkuji a nyní skutečně dostává slovo pan komisař. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně. Komise vítá zprávu o Erasmus Plus a dalších nástrojích pro podporu mobility v celoživotním vzdělávání. Rád bych poděkoval panu zpravodaji Maragalovi za odvedenou práci. Plně sdílím pohled, který je vyjádřen ve zprávě, že v eh, v oblasti školení a vzdělávání v rámci Erasmus Plus přispívají ke kvalitnímu vzdělávání, zlepšení zaměstnatelnosti a lepších kompetencí v oblasti občanského života. Eh, lidé zvláště ze slabšího socioekonomické prostředí, pro ně vlastně Erasmus Plus je první příležitostí, jak opustit svou rodnou zemi a setkat se s jiným typem reality a ve zprávě je obsáhlá e, analýza jak e, výhod mobility, tak i e, různých výzev. Je ze řada výhod. Když se žáci a učňové cestují do zahraničí, získávají tam další odborné dovednosti a rozvíjí to také jejich školení doma. Navíc se jich zvyšuje motivace, adaptabilita, šly eh, komunikační, jazykové a mezikulturní dovednosti a všechny tyto kompetence a dovednosti, které získají eh, zahraničí, znamenají pro ně potom výhodu na pracovním eh, trhu. Výzvy, oblast finančních zdrojů, lingvistických překážek, špatná kompatibilita a nebo různé právně administrativní překážky. Komise si tyto výzvy uvědomuje. Pokusím se zareagovat e, v tom krátce vymezeném čase. Komise již vypracovala logistický organizační e, rámec, který se má postarat o to, aby ta mobilita byla opravdu úspěšná pro všechny zapojené. Charta mobility Erasmus+, ku příkladu e, Eh, zlepšuje eh, mobilitu organizací v školství a vzdělávání. Zaměřuje se na intern, eh, mezinárodní strategie a mobilitu zde. Jde také o propojení škol s místním pracovním trhem a nalezení lepších míst pro praxe ve vhodných podnicích. Potom zde máme různé zapojené aktéry, například místní obchodní komory nebo různé místní aktéry, které eh, přispívají ke zlepšení logistiky i mobility v této oblasti. Pro lidi se specifickými potřebami zde komise vždy měla jako prioritu umožnit jim účast v těchto programech. Poskytují se dodatečné prostředky pro tyto osoby, které pokrývají jejich více náklady pro pobyty v zahraničí. Co se týče zjednodušeného přístupu k programu, eh, IT nástroje se neustále eh, vyvíjejí a je zde úsilí eh, zjednodušit postupy při podávání přihlášek do programu. Spolupráce s agenturami na vnitrostátní úrovni probíhá v tom duchu, že mají být přizpůsobeny potřebám místních eh, účastníků a zjednodušovány. Také spolupracujeme s národními agenturami tak, aby eh, se zvyšovala viditelnost těchto programů. Velké eh, akce i kampaně v sociálních médiích se vyhrávají na národní i mezinárodní úrovni. Například je zde jedna aktivita, která má zvýšit zapojení podniků do mezinárodního vzdělávání a odborné přípravy. Eh, jazykový aspekt. Znalost eh, jazyka hostitelské země je důležitý pro, zvláště pro mladé lidi, kteří možná ještě neumí tolik cizí jazyky. Program jim tedy pomáhá překonávat jazykové překážky, jsou zde i různé online jazykové kurzy a různé kurzy interkulturní jazykové přípravy. Také přispíváme ke e, zlepšování kvantity i kvality tohoto typu mobility. A pilotní, pilotní projekty pana Maragala a Artuse e, přispějí k tomu, že zde budou e, dispozici prostředky pro překonání různých překážek. A to je v souvislosti s naší politikou zlepšovat vzdělávání, odbornou přípravu a zlepšení šance pravých lidí na pracovním trhu. Chci také říct, že se velice vážím Evropského parlamentu jeho úsilí o zlepšování kvantity, kvality, eh, mobility v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Velice se těším na naší další spolupráci v těchto záležitostech. Děkuji mnohokrát, pane komisaři.